Libii, BRICS byly mnohem zjednocenější než EU a my potřebujeme jasnější, silnější zahraniční politiku EU. Tím končím debatu k tomuto tématu. Dalším bodem jednání je zpráva, kterou předkládá pan Watson. Týká se konzistentní politiky uplatňované vůči režimům, proti nímž zavedla Evropská unie omezující opatření. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych rád poděkoval zejména stínovému zpravodoji, e, i když je tam mé jméno, tak je to skutečně kolektivní úsilí. Pane předsedo, jedno, jedním z nejdůležitějších nástrojů, které máme v zahraniční politice, jsou e, omezující e, opatření, kterých se týká uh, tato zpráva a jejím cílem je, aby tato omezující opatření byla konzistentní a koherentní, aby všechna externí omezující opatření měla ekvivalentní přístup, eh, ekvivalentní přístup eh, vůči, eh, vůči představitelům, vedoucím představitelům autoritářských režimů, když přijíždějí do EU, protože když je necháme jednat, jak jednají, tak vlastně ničíme naší zahraniční politiku a oni si zde skrývají své často pochybně nabité majetky v rámci našich bankovního systému a my jim dáváme možnost, aby vlastně pokračovali s korupcí a zneužíváním svých lidů a svých zdrojů. A my chceme nastavit konsistentní přístup k těmto eh, vedoucím představitelům autoritářských eh, reži- režimů. Chceme aktualizovat naše politiky, aby byly cílenější, aby byly humánnější vyrovnanější a proporcionálnější. A chceme využít nové nástroje, které máme v Lisabonské smlouvě, abychom měli novou strategii, která je koherentní a účinná, abychom zabránili těmto lidem, aby u nás v EU skrývali své finanční majetek, omezit jejich cestování eh, tak, aby nemohli cestovat za jiné než humanit, pro jiné než humanitární účely. A chceme, aby členské státy stíhaly ty v, v rámci EU, kteří, kteří jim pomáhají při obcházení těchto sankčních politik. Do debaty, do procedury Catch the Eye mám dva přihlášené a první se ujme slova pan Kronberg, paní Kronberg, pardon. Máte slovo. Thank you, chair. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Tato zpráva opravdu přichází včas, především když hovoříme o omezujících opatřeních eh, vůči Iránu. Evropský parlament by měl neustále udržovat rozpravu o těchto omezujících opatřeních a o účinnosti či neúčinnosti eh, těchto opatření při dosažení našich základních cílů mezinárodní stability, míru a demokracie. Tato práva, chce, aby rada přišla s jasnými kritérii, kdy mají být aplikována omezující opatření a zároveň cíle pro taková opatření, pokud jde o Irán a embargo vůči této zemi. To je právě to, co potřebujeme. Druhá záležitost. Zpráva je velice explicitní o podmínkách těchto sankcí, tak aby to nemělo dopad na obyvatele. To platí i v případě Iránu a protože my skutečně nechceme, aby iránský lid považoval EU za nepřátele. A na závěr bych ráda poukázala na to, že koherentní politika v rámci EU je potřebou. Dneska například ehm, jsem si vyslechla ehm, jednoho člověka, který přišel do delegace pro Irán, ehm, měl problém s s bankovním účtem, um, má um, údaj, údajně, uh, který měl problémy s 900 eury, zatímco jiní lidé mají uh, problematické peníze v hodnotách milionů. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, sankce to je vždy jednostranné rozhodnutí a sankce vždy podkopávají možnosti dialogu a diplomatické činnosti. Je to něco, co může si dovolit eh, uplatňovat ta silnější strana eh, v tom partnerství nebo v tom vztahu. A toto skutečně nemá smysl. Eh, tam, kde se uplatňují sankce, tam dochází Eh, k restrikci možností obchodních a také omezuje možnost pro zemi vzkvétat a podobně. Já jsem přesvědčen, že eh, využívat sankcí jakožto politické páky eh, vůči takovéto zemi není, není správné. Země musí být schopný, musí mít možnost jedna na základě suverénní moci svých voličů. A já si myslím, že uvalování, uvalování sankcí tomuto cíli nějak nenapomáhá. Bohužel ovšem tato zpráva to vidí jinak. Dávám slovo panu Kukanovi na jednu minutu. Děkuji. Velmi rád vás vidím, že předsedáte. Abychom byli úspěšní v těchto omezujících opatřeních, je potřeba posílit důvěryhodnost jejich uplatňování. Koordinované kroky ve vztahu k Iránu či Syrii ukazují, že abychom byli efektivní, je třeba, aby všechny členské státy prováděly stejnou politiku a jednotné sankce vůči těmto režimům. Omezující opatření e, obezřetně uvalovaná by měla hrát důležitou úkolu. Neměli bych úlohu, neměli bychom tato opatření používat tak, aby poškodili všeobec, tedy obecné popula, obecnou populaci a nebo um, občanskou společnost, která pomáhá změnám <clears throat> pokud jsou eh, zabaveny či zmrazeny eh, prostředky mm, těchto představitelů, měly by jít občanské společnosti v těch zemích, ze které pocházejí. To by jistě pomohlo. Děkuji. Zpěvek a předávám slovo panu Mikolášikovi. Děkuji pan předsedající. Připájám se ku gratulantom. Děkuji vám, pane předsedo. Také se připojuji ke gratulantům. Eh, vidím, že vedete schůzi poprvé a těší mě, že jste byl zvolen za místo předsedu parlamentu. Chtěl bych se připojit ke všem kolegům, kteří se vyjádřili k otázce jednotného postupu vůči režimu, eh, respektive režimům, které restriktivním způsobem omezují svobody svých obyvatel. Je dobré, abychom v zahraniční politice měli opravdu konzistentní, jednotný postup vůči všem představitelům takovýchto režimů, aby tito lidé si nemohli ukrývat eh, například na půdě Evropské unie v našich bankách své jmění a aby jejich mění eventuálně mohlo být i zmrazeno, vyžádají si to okolnosti a tyto peníze jsou v bankách Evropské unie taktéž by neměli mít možnost cestovat na území Evropské unie na nejvýš snad eh, za eh, zdravotním ošetřením, léčením nebo z humanitárních důvodů, to by mohla být výjimka, ale musíme mít jednotná jasná kritéria, která budeme aplikovat eh, Takovým typickým příkladem by mohl být Irán, kde už máme určitá přesná pravidla. Děkuji vám. Za váš příspěvek, tím jsme, dámy a pánové, vyčerpali všechny příspěvky do procedury Catch the Eye a dovolte mi, abych na závěr přidal slovo vysoké představitelce paní Lady Eštonové. Děkuji, děkuji velice, vážený pane předsedo. Samozřejmě mnoho lidí vám rovněž blahopřálo, já bych se k tomu připojila. Ráda bych rovněž poděkovala e, e, panu Bocnovi, který byl za jeho stranu zvolen předsedou Děkuji. Ehm, samozřejmě ráda bych vám rovněž popřála hodně úspěchu ve vaší nové funkci. Zpráva je to velice důležitá. Já bych ráda poděkovala za vaši práci, samozřejmě, že i za příspěvky, které jste získal při přípravě této zprávy. Samozřejmě, v této, když hovoříme o této důležité oblasti omezujících opatřeních, a myslím si, že samozřejmě ehm, to, o čem hovoříte ve své zprávě, to jsou nesmírně důležité záležitosti, jsou to důležité nástroje zahraniční politiky politiky a e, s Rada pro zahraniční záležitosti z 23. zdůraznila důležitost těchto opatření. Cílem těchto opatření je změnit politiky, aktivity v těchto zemích, e, kde v podstatě vlády se chovají tímto způsobem nebo jednotlivci. V podstatě jsou to preventivní nástroje. My chceme pomocí nich reagovat rychle na politické změny, na rozvoj v těchto zemích. Je zásadní, aby sankce, které uplatňujeme, minimalizovaly minimalizovat dopad na obyvatelstvo místní, musí to být zacílené sankce, to znamená koherence, uplatňování těchto opatření, tak jak to doporučujete, pane Bocné, eh, eh, je opravdu velice důležitá. Zároveň si musíme uvědomit, že to musí být přizpůsobeno specifickým cílům, každé, mm, které uplatňujeme na jednotlivé režimy, který se dotýkají tato omezující opatření. Uniformní interpretace, efektivní implementace těchto opatření je zásadní. Pokud chceme zajistit, že jsou to účinná opatření a že opravdu dosáhnou cílu, které jsme si stanovili politicky, co samozřejmě, že je to propojeno s podobnými opatřeními, která máme se třetími zeměmi, zprávy v tomto ohledu. My chceme, aby tato omezující opatření byla pochopena tím správným způsobem. My chceme být aktivně zapojeni při vysvětlování těchto sankcí, eh, při komunikaci, včetně těch zemí, které jsou zacíleny a včetně o místních obyvatel. Samozřejmě, že my vždycky máme na mysli specifické cíle, nikdy to neděláme rádi. Příkladem by mohl být Irán. Cílem sankcí na Irán je, aby e, začali plnit e, závazky, které vyplývají z podepsání dohod o nešíření atomových zbraní, aby umožnili práci našich inspektorů a aby skutečně potvrdili, že chtějí skutečně pouze civilní programy v této oblasti a že se nesnaží o, o vybudování zbraní v tomto ohledu. Pokud země, pokud režimy selhají v rámci těchto cílů, pokud jde o jejich mezinárodní závazky, nebo například v Syrii, když nejsou schopni podporovat svůj vlastní lid a dokonce se obrátí násilím proti svému lidu, tak musíme z morálního hlediska jednat a i z mezinárodního hlediska je to naše povinnost. Ovšem cíl sankcí je dosáhnout změny a to je velice důležité. Je důležité, abychom si to uvědomili. Je důležité, aby si to uvědomila i daná země a její obyvatelé. Cokoliv děláme, musíme dělat s respektem pro lidská práva, zásadní svobody, eh, řádný proces, právo na nápravu, na mm, samozřejmě eh, naplnění eh, jurisprudence našich soudů. Chtěla jsem to zdůraznit proto, že nejde pouze o objasnění našich politik, vysvětlení našich politik ale v podstatě je to i součást pracovního eh, dokumentu naší pracovní skupiny, která, eh, která, eh, se, která se zabývá aktualizací naší osvědčené praxe PS a výbor se tomu bude věnovat v lednu. A já si myslím, že to v podstatě jak se odráží ta doporučení, které hm, jste předložil ve vaší zprávě. Ano, jsou zde obavy, vy jste se o tom zmínil, Sere Greheme ohledně jednotlivců, obchodních zájmů některých těchto vůdců. Jistě víte, že v průběhu mm, arabského jara jsme eh, zmrazili eh, prostředky libyských vůdců, syrských vůdců, tunických bývalých vůdců a tak dále. A i když zde máme úspěšné demokratické, eh, demokratický rozvoj, tak v podstatě ta záležitost těch zmrazených aktiv zůstává těch bývalých režimů. Samozřejmě, že chceme, aby, jsme je, aby nakonec jsme je předali novým eh, eh, eh, vládám, ovšem je to, je to dlouhodobý proces. To, tím jsem, to, o tom jsem pouze ale chtěla hovořit, protože Evropská unie připravila například se Světovou bankou takový workshop v Tunisku, kde budeme poskytovat pomoc poradenství, tak aby byli schopni získat těch, tyto finanční prostředky, které patří tuniskému lidu. Že my jsme si vědomi důležitosti této zprávy. Chceme být konzistentní na tomto poli. Chceme hledat možnosti, mm, tak aby naše sankce, aby naše omezující opatření, které uvalujeme na tyto režimy, byly především preventivní, ale zároveň, aby to nenarušovalo důvěryhodnost a aby to neselhalo v dosažení cílu. A zároveň jsme připraveni odstranit tyto sankce okamžitě, pokud Eh, je možné navrátit eh, tento majetek lidu, kterému patří. A toto je součást naší práce, která nás čeká v následujících týdnech i měsíci a která je nesmírně důležitá. Ještě jednou, eh, Sire Grahame, děkuji za vaši zprávu za váš závěrečný komentář a zároveň za blahopřání, rovněž tak svým kolegům, velmi mě to potěšilo. A dovolte mi také, abych ocenil vaši výdrž a vitalitu, protože eh, pokud vím, tak tady čelíte otázkám zhruba od pěti hodin a eh, takto mm, kontinuální práce, kdy člověk musí sledovat debatu, je jistě velmi náročná. Čili ještě jednou oceňuji vaši práci a těším se na shledanou. Dámy a pánové, tím končím tento bod jednání a dalším bodem dnešního večera je zpráva, kterou předkládá pan Fisas. Týká se evropského rozměru v oblasti sportu. Pane zpravodaji, máte